Dobrý den, vážení kolegové. Zahujeme dnešní zasedání. Chci zahájit naše zasedání, které bylo přerušeno 17. února. Zápis z předchozího jednání je vám k dispozici. Máte k tomu někdo nějaké poznámky? Nikdo nic, takže v tom případě považujeme tento zápis za schválený. Dále vás chci informovat eh, o třech záležitostech. Eh, jednak chci uvést, že Písemné prohlášení 89 2010 bylo podepsáno řadou poslancům a tudíž je to považováno za text, který schválil Evropský parlament. Jedná se o prohlášení týkající se jednostraného zavedení vízového režimu Kanadou, pokud jde o české občany. Evropský parlament očekává, že komise a rada okamžitě podniknou kroky ve vztahu ke Kanadě, aby došlo ke zrušení tohoto vízového režimu pro občany České republiky. Cítíme plnou solidaritu eh, s Českou republikou, která by stejně jako ostatní členské státy měla mít možnost, eh, aby její občani cestovali do Kanady bez víz. Pokud jde o druhé prohlášení, tak 11. 8. 11. března se opět připomeneme Den obětí eh, terorismu, připomeneme si útoky jako příkladu v Madridu, při kterých eh, došlo k úmrtí 200 lidí. Připomeneme si také smrt 52 lidí při londýnských eh, útocích. Terorismus nemá žádné ospravedlnění a žádný teroristický čin neoslabí evropský velký duch solidarity a demokracii. Nyní třetí záležitost. Dozvěděli jsme se důležitou informaci, která se týká znovu zavedení trestu smrti na Tajvanu. Znovu použití trestu smrti v roce 2000 10 je v podstatě poručením eh, moratoria na trest smrti, které fungovalo od roku 2006. Evropský parlament eh, byl vždy proti trestu smrti a tudíž eh, žádáme tajvanské úřady, aby moratorium na trest smrti opět zavedly. A běžné oznámení týkající se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 a je to stejná informace a stejný postup, který platí pro plenární zasedání pro 2012 i 2013. Další oznámení, pan John Higgins a Alan Kelly mě informovali, písemně informovali o tom, že jim eh, vypršel mandát eh, europoslanců vzhledem tomu, že byli zvoleni do irského parlamentu. Evropský parlament eh, bere tuto informaci na vědomí a v souladu s příslušným eh, článkem jednacího řádu, který se týká eh, zvolení eh, poslance Evropského parlamentu v přímých volbách, Uvádíme, že v tuto chvíli jsou obě místa neobsazená a to od 25. února 2011. A poslední oznámení se týká podpisu právních aktů, které jsou přijímány v rámci běžného legislativního postupu. Ve středu předseda rady a já osobně podepíšeme čtyři legislativní akty podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu. Chci uvést, že tyto legislativní akty budou zveřejněny v zápise jednání Eh, tohoto plenárního zasedání. Bude se jednat o čtyři legislativní akty a je, opakuji, budou zveřejněny v zápise z jednání z plenárního zasedání. A nyní přistoupíme k programu jednání na tento týden. Konečný návrh eh, byl schválen 7. března podle článku 137 jednacího řádu a tento návrh jednání máte k dispozici. Nyní bychom měli eh, den podní eh, program projít. V pondělí nedochází k žádným změnám, nejsou tu žádné nové návrhy. Pokud jde o úterý, zde upozorňuji, že dochází ke změně. Výbor pro právní záležitosti schválil zprávu pana Speroneho, který, která se týká ehm, odebrání imunity panu Brokovi v souladu s dohodou s politickými skupinami a na základě článku 138 jednacího řádu bude tato zpráva zařazena do hlasování během zítřejšího dne. Jedná se o běžný postup podle článku 138 jednacího řádu. Pokud jde o středu a čtvrtek, tak v těchto dvou dnech jsme neobdrželi žádné návrhy na pozměnění programu jednání a tudíž považujeme tento program jednání za schválený a můžeme přistoupit k první zprávě na programu. Autorem je kolegyně paní Anny Podemata. Jedná se o inovativní financování na globální a evropské úrovni. Eh, Mr. Odi, the floor is... Pane Ode, máte slovo. Ano, já bych chtěl se vyjádřit na základě článku 16 smlouvy o EU. Dnes a tento týden na základě iniciativy eh, prezidenta Sarkozyho, který také vyjádřil eh, dobrý, eh, dobrého ducha Evropské unie, požádal o setkání v pátek.